předsedu podle článku 44 po jednacího řádu rozhodla o tom, že eh, se pozmění kalendář plenárních zasedání a bude zvoláno plenární zasedání 26. ledna v 9 hodin. K tomu eh, je příslušné prohlášení předsedy komise o sestavení nové komise a volbě komise. A nyní se eh, budeme mít rozpravu o Ugandě. Tady jde o návrh zákona